ready to start? Jste připraveni začít? Už máme za sebou dva první body s výborem FEM a nyní přistoupíme k eh, našemu řádnému zasedání výboru LIBE. Začneme tím, že přijmeme návrh programu a eh, a pokud je o jmenování generálního ředitele asilového úřadu, to je odloženo na 9. prosince na příští schůzi, na 9. prosince. A také i byste měli vědět, že schůze koordinátorů proběhla dnes a některá doporučení koordinátorů mm, byla tam potvrzena, podpořena, především pokud jde o přidělování zpráv a Zítra, pokud souhlasíte, vám eh, rozdáme seznam těch zpráv, které byly rozděleny, rozděleny tak, jak o tom rozhodli dnes koordinátoři. Také i eh, jsme, eh, také bychom měli odsouhlasit zápis ze schůze a můžeme přistoupit hned k bodu číslo 5, což je mezinárodní ochrana to, který členský stát je odpovědný pro projednání žádosti osoby ze třetí země či osoby bez státní příslušnosti. Ano, paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjasnit jednu věc, protože já jsem eh, zpravodajkou pro Dublin 2. První čtení, pokud jde o rekodifikaci, tak mm, jasně naše, mm, náš postoj byl již e, odsouhlasen v roce 2009. Od té doby ale byl zvolen nový parlament a jak jsem e, řekla, já jsem e, před, pře, převzala tu zprávu od paní Jenin Planchart a proces probíhá a rada se blíží k přijetí společného postoje a trialog by měl začít na začátku příštího roke, roku. Tudíž je velice důležitá, neřekla bych přímo nalehavé, ale je důležité, abychom eh, zajistili, že ta zpráva z roku 2009 pořád ještě bude mít podporu i tohoto nově zvoleného parlamentu. S potěšením kvituji, že stínoví souhlasili a že eh, máme jednotný názor, to je důležité pro nás, pro všechny. Také jsem ráda, že opět výbor potvrdil toto a já bych byla ráda, kdyby výbor ještě jednou potvrdil eh, toto a abych dostala silný mandát a podporu tohoto výboru, abych tedy takto mohla vyjednávat na základě eh, zprávy z května a eh, aby to bylo potvrzeno výborem. Pane předsedo, to bych chtěla vyjasnit ještě jaké jsou ty klíčové body. Mimo jiné, a to musím zdůraznit, mimo jiné klíčové body je eh, pozastavení eh, transferu, předávání. Potom parlament se domnívá, že je třeba do závěrečného dokumentu dát zmínku o tomto. Potom je to ta koncepce rodinných příslušníků a e, jde o e, mladistvé, e, o opravné prostředky a o zbavení svobody. To jsou také klíčové body. Doufám, že belgické předsednictví vzalo do úvahy tyto body a že Eh, bere na vědomí jednotný názor parlamentu a já doufám, že belgické předsednictví s námi bude spolupracovat, až se budeme blížit eh, k závěru vyjednávání o tomto předpisu, o této normě. To jenom bych chtěla objasnit, než přejdeme k hlasování. Děkuji. Ano, právě jsem chtěl říci, pokud nejsou námitky, tak vezmeme na vědomí tuto dohodu, tak jak jste to teď vyjádřila, a eh, a eh, určitě zbytek výboru je poinformován o kontextu, hm, který se týká rekodifikace nařízení Dublin 2 a e, než přistoupíme k hlasování, pan Papa Nikolau se chce vyjádřit a možná, že i Evropská komise by se chtěla vyjádřit. Nejprve pan Papa Nikolau. Jenom velice stručně. Chci poděkovat paní Wikstrom a potvrdit, co řekla. Určitě souhlasíme mm, s tím obecným směrem, který ona zmínila e, před námi stojí ještě důležitá práce, ale děkuji. Dobře. Bereme na vědomí, že je zde schoda, pokud nejsou další žádné připomínky, um, tak možná komise chce slovo? Ne. Ne, tak přejdeme k dalšímu bodu, což je elektronické hlasování. A varuji vás, že byste měli mít kartičky. Paní Wikstrom ještě. Já jsem teď tak zmatená. Já jsem e, procestovala eh, všechna letiště v Evropě, včetně Ženevy, takže já se omlouvám, ale já jsem ztratila tu kartičku, ale někde a moje asistentka teď ji přinese snad i na cestě, takže že si bychom mohli ještě chvíli si takhle popovídat tady, než přijde moje asistentka s kartičkou. Skutečně chcete, abych tady něco povídal? Má, vy máte, pane Micheli, kartičku? Vy máte, dobře. Ano, paní Lambert. Ano, eh, jste v zájmu toho, abych pomohla kolegyni, tak tady něco budu plácat. Jako stínová zpravodajka z naší frakce, tak bych tomu řekla toto. Měli bychom eh, se přidržet eh, stanoviska z předchozího parlamentu a mm, takže bychom neměli opět otevírat eh, toto a podporujeme tedy hlasování, takže asi déle mi to moje plácání nevydrží. Eh, pan Claude Moraes určitě nám pomůže. Ano, já tedy převezmu tady to plácání. A my víme, že paní Wikström, eh, vím, že minule se nepodařilo s tím hlasováním a Eh, mm, jenom bych chtěl říct, že podporujeme ji. Ano, to jsem to moc nevyplnil, tedy tady ten čas, jenom jedna věta. Jenom jsem chtěl eh, navrhnout, abychom přešli k mému hlasování, no ale... Mm, dobře, paní Wikstrom, pokud vám to nevadí, tak spíše než abychom tady mluvili o počasí nebo si hráli nějakou hudbu, tak bychom přistoupili k hlasování. A vidím právě včas. Děkuji za pomoc. A můžeme postoupit k hlasování. A nyní máme bod 6, což je rozšíření pole působnosti směrnice o osobách, které jsou předmětem mezinárodní ochrany. To je dohoda, které bylo dosaženo, ano, právě jsem chtěl oznámit téma. Tady je zpravodajem pan Claude Moraes, nemýlím se? Ne, pane předsedo, nejprve zpráva pana Vikstrema. A takže budeme hlasovat o předchozím bodu. Bylo mi řečeno, ano, právě protože zde jste oznámil schodu, tak není eh, důvodem ještě o tom hlasovat. Ne, pan Busutil. Pane předsedo, já jsem to pochopil tak, že zpravodajka chce, abychom to potvrdili hlasováním, abychom potvrdili postoj Evropského parlamentu hlasováním a pořád jsme u stejného bodu programu to je mm, bod paní Wikström. Takže hlasujeme o bodu číslo 5, což je bod, ke kterému je zpravodajkou paní Wikström a budeme hlasovat elektronicky. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. 21 plus pro 0, 0, tedy Nik, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže ano, mm, ano, takže e plus jeden hlas a e plus ještě jeden, který nefungoval, takže dva hlasy plus. Takže nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, paní Wikström. E, bylo vám to potvrzeno takto. A nyní přistoupíme k bodu číslo 6, což je Další elektronické hlasování, které se týká roz, eh, rozšíření pole působnosti směrnice o osobách, které jsou předmětem mezinárodní ochrany. Já mm, se, eh, takže dohoda byla dosažena o tom eh, rozšířit pole působnosti této směrnice a to, ta dohoda byla dosažena v trialogu, který proběhl 9. listopadu za přítomnosti mm, gen, pana Vatele, státního tajemníka a paní komisařky Malstremové. A toto, tato agenda, to je agenda, kde je potřebná ta e, korelační tabulka a to se bude řešit horizontálně. Nyní přistoupíme k hlasování a ještě předtím bych chtěl vám sdělit, že pokud souhlasíte, budeme hlasovat en blok. Abychom si potvrdili tu dohodu které bylo dosaženo s radou. Je zde návrh hlasovat unblock. Spravodaj pan Moraes nahrad, navrhuje hlasovat unblock o tomto návrhu, tak jak je to obsaženo i v tom dopise z 10. listopadu. A jde o to potvrdit tu dohodu, které dosáhl při vyjednávání s radou. Chcete slovo, pane Morási? Ano, já jsem navrhl hlasovat unblock, abychom si ušetřili čas a nemuseli hlasovat e, tady podle třech stránek. Now we proceed. Dobře, takže hlasujeme. Hlasujeme tedy o znění, které je obsaženo v tom dopise z 18. E, e, hlasujeme, hlasujeme. card doesn't work at all. Doesn't work. And the vote is closed. Konec hlasování. We have 25 plus. 25 eh, bylo pro, plus paní Intveld, takže 26. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Přijato. A eh, takže tím odpadly všechny následující pozměňovací návrhy a můžeme přejít k závěrečnému hlasování rovnou. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 26 plus tedy jeden 27, takže nikdo se nezdržel, nikdo, se, nikdo nebyl proti. Přijato. Děkuji, pane Moresi. We proceed to point number seven. Bod Bod číslo 7 se týká podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Opět zpravodajem je pan Claude Moraes a cílem tohoto bodu je vyslechnout si zejména eh, prezentaci komise a také posouzení otázky subsidiarity se zástupci národních parlamentů. Vyslechneme si jednak komisi, konkrétně paní Schmidt, a žádám tedy paní Schmidt, aby představila tento návrh. Poté si také vyslechneme zástupce belgického předsednictví a poté se dostane ke slovu opět zpravodaj. Nicméně máme zde i zástupce čtyř národních parlamentů. Ček, Český senát, dále Německý Bundesrat, Rakouský eh, na, National Rad a také zástupce anglického parlamentu. Všichni předložili příslušná stanoviska a také názory, které se týkají toho, že tento návrh neodpovídá principu subsidiarity. Z toho důvodu bychom jim také rádi dali určitý prostor, spíše tedy omezenější prostor, k tomu, aby mohli vyjádřit názory parlamentu, které se zastupují. A poté si také vyslechneme ještě jednou komisi, která zareaguje na jejich vyjádření, na jejich obavy. Za prvé si tedy vyslechneme zástupkyně komise, paní Diane Schmidt. Máte slovo, prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že mohu vystoupit na, vašim, na vaší schůzce a pohovořit o tomto návrhu, který se týká sezónního zaměstnání, protože vím, že už tento návrh zbudil určité obavy a doufám, že dnes vám mohu některé věci ještě ujasnit. Pro nás je velice důležité to, abych zde proběhla diskuse s Evropským parlamentem i s národními parlamenty. Je důležité, aby se to vše dělo v kontextu Lisabonské smlouvy protože spolupráce s Evropským parlamentem byla díky Lisabonské smlouvě posílena. A tak jsme velice rádi, že zde můžeme tom, o tomto hovořit. V červenci zde tedy byl návrh komise, společně ještě s dalším návrhem, který se týkal tohoto tématu a už jsme o tom eh, hovořili zde na zasedání Libe před určitou dobou. Myslím si, že je důležité, abychom si uvědomili, že to je poprvé, kdy komise navrhuje uh, také téma, které se týká i pracovníků s nízkou kvalifikací nebo eh, kteří jsou nekvalifikovaní. Tento návrh a ještě ten další návrh se snaží vytvořit určitý, kom, určitou komplexní migrační politiku. Jak již v roce 2005 komise eh, vlastně mm, oznámila v rámci celkového plánu, který se týká dovolené migrace, kde jsme zvolili tento přístup. V roce 2009 také stokholmský program rovněž potvrdil význam toho, aby se ten akční plán z roku 2005 zavedl do praxe. Návrh je tedy výsledkem velice dlouhých a, a intenzivních konzultací, které začaly zelenou knihou, pokračovaly dále e, přípravou celého návrhu a my se domníváme, že nakonec tedy se nám podařilo dosáhnout velice vyváženého textu, který bere v úvahu Eh, názory, které se často lišily a názory, které se týkají tohoto tématu. V rámci ekonomické krize je zde v některých sektorech snížená poptávka po, eh, po eh, pracovnících, kteří pochází z jiných zemí, ale je však nutné si uvědomit, že ve střednědobém a dlouhodobém výhledu je důležité, abychom brali právě v úvahu to, že tato, tito pracovníci, migranti, pomohou uspokojit poptávku na pracovním trhu. Co se týče tohoto návrhu, tak eh, chci říci, že za prvé se to tedy týká sezónních zaměstná sezónních pracovníků ze třetích zemí, kteří přichází do EU pro sezónní práce zejména v zemědělství, zahradnictví a cestovním ruchu. Víme, že je to tedy práce, nebo je to zejména práce, o kterou vlastně nemají příliš zájem eh, přímo občané EU. Tito pracovníci, tito sezónní zaměstnanci potřebují ochranu, protože často jsou eh, obětí určitého vykořišťování a také často jejich pracovní a podmínky ochrany bezpečnosti a zdraví při práci nejsou dostatečné. Proto tedy eh, chceme také tento, představit tento návrh a souvisí to i obecně s tou koncepcí politiky dovolené migrace. Tento návrh má dva hlavní cíle. Za prvé, eh, je zde nový postup pro vstup na území a pro pobyt a ten druhý cíl je hájit práva těchto sezónních pracovníků, kteří přicházejí ze třetích zemí. Konkrétně má tento návrh sedm hlavních prvků chce eh, zjednodušený a zrychlený systém eh, pro vyřizování všech těchto žádostí o vstup a o pobyt. Eh, také zde budou společné definice a kritéria. Například zde musí být pracovní smlouva musí být, nebo, nebo tedy závazná nabídka práce, která musí také obsahovat eh, konkrétně, konkrétní mzdu, která musí odpovídat určitým minimálním eh, potřebám. Také zde musí být, eh, je to tedy období 6 měsíců v konkrétním roku, je také možnost vlastně opakovaného vstupu nebo povolení pro opakovaný vstup náš na tři roky, anebo tady se bude jednat o určité zrychlené obnovení tohoto povolení k pobytu. Znamená to tedy, že chceme podporovat kruhovou migraci s, s, s pracovníky třetích zemí. Také by se mělo jednat o zlepšení pracovních podmínek a členské státy mohou také uplatňovat určitá zvláštní pravidla podle, své, podle situace na svém pracovním trhu a členské státy tedy mohou stanovovat určité počty. Myslím si, že to je velice důležité, že právě členské státy mají tuto pravomoc rozhodovat se na základě situace na svém pracovním trhu. A členské státy mohou tedy také ověřovat předem, zda ta pracovní místa nelze obsadit vlastními občany nebo občany třeba jiné země EU, anebo třeba e, občany, kteří jsou ze třetích zemí, ale kteří už tam v té zemi mají trvalý pobyt. Zaměstnavatele také musí podat důkaz, že mají dostatečné ubytování pro tyto sezónní zaměstnance. Dále je zde zvláštní postup pro podávání různých stížností. A Eh, dále jsou zde páky nebo mm, opatření, která mají zlepšit účinnost vymáhání směrnice. Chci ještě zdůraznit, že co se týče sankcí, tak nesmíme zapomínat na to, že zde je zvláštní směrnice z roku 2009, která eh, ukládá sankce eh, na zaměstnavatele. A tento návrh je tedy důležité také brát úvahu právě e, vlastně v kontextu s tou směrnicí, která stanoví určité sankce. No a jaké jsou výnosy nebo jaké jsou přínosy této směrnice? Za prvé je to zjednodušený přístup těchto sezónních pracovníků, to znamená, že také sezónní pracovníci budou rychleji k mání, když bude evropská ekonomika potvr, e, potřebovat. Také tito lidé zde mohou pracovat e, častěji nebo pravidelně Dále jsou zde také lepší eh, opatření, která se týkají pracovních podmínek, která by, měla, která by měla zlepšit eh, ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a také by měla zabránit pracovnímu vykořišťování. A další výhodou je tedy také eh, kruhová migrace nebo ten kruhový pohyb mezi těmi třetími zeměmi a zemí EU. Myslím si, že to je velice dobré, protože tím zabráníme překračování povolené doby pobytu, ale také to vlastně umožní to, aby například sezónní pracovníci mohli zasílat domů remitence a tím se také sníží chudoba třetích zemí a zároveň to tedy přispěje k cílům eh, evropské politiky podpory rozvoje. Tím bych chtěla ukončit svou prezentaci a eh, jsem vám k dispozici pro další otázky po skončení celé dnešní debaty. Velice děkuji říká pan předseda. Myslím si, že teď bychom si měli vyslechnout zástupce belgického předsednictví, poté zpravodaje a poté ještě dáme slovo zástupcům um, národních parlamentů. Nyní požádám paní Isabel Reyes, která zastupuje belgické předsednictví. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Velice stručně vám představím jaký je stav této agendy v radě. Jak již naznačila komise, mm, tento návrh byl předložen v červenci 2010 Radě ministrů v říjnu tohoto roku, tedy ministrů spravedlnosti a vnitra, a většina ministrů eh, uvítala tuto, tento návrh směrnice a řekli, že je třeba také učinit určitý pokrok, pokud jde o tu legální migraci. Nicméně k některým ustanovením byly vyjádřeny výhrady, především šlo o ten princip subsidiarity, jak uslyšíme později. Technický přeskum návrhu k tomu e, došlo paralelně e, v pracovní skupině migrace v radě, která e, dokončila první čtení návrhu, ale ještě to, to studium není ukončeno, protože zatím nejsou finální stanoviska členských států, ještě je zde celá řada výhrad přeskumu. Tak ještě mm, je třeba objasnit eh, určité otázky. Eh, a to je délka pobytu, to je 6 měsíců maximálně eh, na období 12 měsíců. Mm, mm, zde mm, některé delegace mají výhradu k délce. Dále otázka povinnosti vydat povolení k pobytu. Zde také i mm, někteří spochybňují tuto povinnost a kladou si otázku, zdali ten pobyt by nebylo možné povolit na základě víza pouze. Potom otázky e, doby zpracování žádosti, to je 30 dní, e, což někdy je posuzováno jako příliš krátká lhůta pro zpracování žádosti. Pokud jde o povinnost zaměstnavatele prokázat, že ten e, zaměstnanec je řádně ubytován, zde také je celá řada ještě otazníků, především pokud jde o kritéria pro posuzování toho, že jde o důstojné ubytování. A teď e, k těm povolením na několik sezon, to znamená, jak umožnit tomu pracovníkovi několikanásobně tedy ty pobyty, tak to ještě také se musí prostudovat hodně do hloubky a také i některé delegace měly otázku eh, rovnosti zacházení eh, s národními příslušníky, především pokud jde o práva vyplývající z sociálního zabezpečení. A to všechno ještě se posuzuje a předsednictví, následující předsednictví se snaží eh, navrhovat kompromisy. 8.12. to bude poslední schůze té skupiny za našeho předsednictví. Ano, a jak jsem již řekla, určitě se to dostane na stůl maďarskému předsednictví. Bohužel nám se nepodařilo toto dokončit za belgického předsednictví, ale samozřejmě jsme vám k dispozici až do 31.12.2010. Děkuji, pane předsedo. Merci. Now from our rapporteur. Se děkuji a nyní poprosím zpravodaje pana Clauda Morálse o slovo. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že vnitrostátní parlamenty, kteří jsou zde některé z nich zastoupeny, se zajímají zejména o tu otázku subsidiarity, což také odráží e, to, že Evropský parlament se vlastně poprvé zabývá balíčky, který se týká dovolené migrace. Evropský parlament žádal již dlouho, abychom se věnovali otázce dovolené migrace a nyní jsme zapojeni do tohoto procesu a očekáváme, že ta záležitost je sice složitá, ale že tedy se nám podaří řídit celou tuto otázku legální migrace. E, máme zde také Evropský pakt o přestěhovalectví a azylu a Stockholmský program. A tento, tato, směrně, pardon, tato dohoda, um, um, tento právní předpis je vlastně e, také součástí celého balíčku dalších souvisejících předpisů a návrhů, které regulují různé eh, druhy eh, eh, legálního vstupu. To znamená, máme zde zejména různé kategorie pracovníků, kteří vstupují na území EU a tyto také třeba regulovat. Chtěl bych již od začátku zdůraznit to, že Evropský parlament a to tedy mnoho jeho skupin je to, že chceme zabránit vykořišťování sezónních pracovníků. Také chceme eh, nabídnout určitý, určité zjednodušené vstupy pracovníkům, kteří patří do skupiny, která vlastně řeší demografickou, eh, demografický problém Evropské unie. Mohl bych vás zahrnout čísly, ale nechci vás tedy tím nudit. Eh, nicméně eh, ta čísla jsou také k dispozici i v návrhu Evropské komise. Většina členských států si uvědomuje, že tito sezónní pracovníci jsou důležití pro jejich ekonomiku. Nicméně jsou zde, je zde také ještě velký počet ne, vlastně nelegálních sezónních pracovníků, kteří pracují v těchto odvětvích. A proto také spolupracujeme i s výborem EMPL, abychom připravili dobrá pravidla. Hovořili jsme s komisí i s radou o tom, jaké jsou jejich priority, jaké jsou podle nich nejdůležitější věci. A podle mého názoru je takovým nejdůležitějším prvkem celého balíčku to, abychom stanovili Eh, podmínky vstupu, abychom zajistili to, a v naší zprávě se o to stavíme, aby tito pracovníci měli dostatečnou ochranu, aby zde byly takové věci, jako je možnost podávání stížností, aby zde bylo zaručeno vhodné ubytování. A také se snažíme ošetřit i otázku mest a otázku pracovních podmínků, podmínek. Je to velice eh, takové, je to velice důležitá otázka. Chceme, aby s těmito pracovníky bylo zacházeno rovně. Eh, jak říká George Orwell, někteří, všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou rovnější, tak tomu chceme zabránit. Chce, také ve spolupráci s výborem pro zaměstnanost eh, hovoříme například o rovné mzdě, snažíme se také o to, aby nedocházelo vlastně k eh, vlastně mzdovému dumpingu, aby abychom také ochránili sezónní pracovníky před vykořišťováním, ale nechceme vlastně vyjádřet, nechceme vytvářet nějakou novou skupinu pracovníků, kteří, pro které by prac, vlastně platili nějaké jiné podmínky. Dále eh, také eh, uvažujeme no, o různých právech, která budou pro tyto sezónní pracovníky, například která se týkají sociálních práv. Chceme také klást důraz na podmínky vstupu tím se zde zabýváme do velké míry a také chceme konkrétní definici toho, co je to vlastně sezónní pracovník, protože pokud se podíváme na ekonomickou realitu, tak je důležité, aby zde byla určitá právní jistota, aby zde byl dobrý, eh, promyšlený přístup k této otázce, a je tak také důležité, protože se to týká významných eh, hospodářských odvětví. Vím, že ještě bych mohla hovořit dlouze, ale ehm, tedy vím, že i komise a rada se k tomu ještě vyjádří. Myslím si, že nelze zde mít horizontální přístup, proto jsme se uchýlili k vertikálnímu přístupu. je důležité, abychom našli vlastně ve všech těchto právních předpisech, které se týkají dovolené migrace, určité styčné body, určité společné jmenovatele. Bude to asi ještě obtížná práce, ale myslím si, že to určitě stojí za to. Je důležité, abychom si uvědomili, že už touto prací trávíme mnoho let. Už v roce 1999 tyto debaty začaly. Dnes už platí Lisabonská smlouva a dnes vlastně poprvé se věnujeme právní úpravě dovolené migrace. Celý tento postup určitě nebude lehký. Evropský parlament si to uvědomuje, ale je to nezbytný krok k tomu, aby se ta situace zlepšila, jak tedy, bude to um, obtížná práce jak pro nás, tak i pro, legi, pro kolegy z výboru EMPL. Chtěla bych ještě poděkovat všem kolegům, a chci říci, že tato aktivita má podporu napříč celým parlamentním spektrem. Děkuji, pane Morési. A nyní bychom si mohli vyslechnout zástupce jednotlivých vnitrostátních parlamentů, kteří se chtějí vyjádřit zejména k otázce subsidiarity. Nejprve bych rád dal slovo panu Grulichovi, který zde zastupuje Český senát, senát České republiky. Prosím, máte slovo. Den, pane předsedo, dámy a pánové. Senát parlamentu České republiky přijal poměrně obsáhlé usnesení o devíti bodech a já eh, zde výjímám jenom šest těch nejdůležitějších. Senát parlamentu České republiky se domnívá, že podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání lze dostatečně upravit na národní úrovni přičemž právní e, úprava na úrovni Evropské unie není nezbytná a ani nepředstavuje z hlediska rozsahu a dopadů přidanou hodnotu oproti současnému stavu. Za druhé dospěl proto k závěru, že předmětný návrh není v souladu s principem subsidiarity zakotveným v článku 5 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii. Za třetí zaujímá k návrhu směrnice odůvodněné stanovisko v souladu s článkem 6 protokolu číslo 2 Lisabonské smlouvy. Zde zdůrazňuje, že potřeba regulace sezónní práce v jednotlivých e, členských státech se liší, což je dáno odlišnou strukturou jejich pracovních trhů. Domnívá se, že v návrhu nejsou předjímány účinné mechanismy, které by zabránily, aby státní příslušníci třetích zemích po eh, vypršení platnosti povolení sezónního pracovníka mohli žádat o povolení v jiném členském státě a tak si zajistit na území Evropské unie pobyt delší, než je směrnicí stanovené maximum 6 měsícům v roce. Považuje za problematické zavádění pravidel pro cirkulární migraci zaměřených na jednotlivé sektory, jakými jsou zemědělství či cestovní ruch, jak činí komise v tomto návrhu, s ohledem na skutečnost, že charakter těchto prací nemusí odpovídat potřebám sezónní migrace ve státech, kde se sezónní práce užívá v jiných sektorech, například ve stavebnictví nebo v lesnictví. Rád bych přišel také k obecnějším závěrům, protože Česká republika uplatnila poprvé odůvodněné stanovisko po přijetí Lisabonské smlouvy. Tyto závěry poukazují na klíčové překážky pro skutečné využívání mechanismu karet které dala národním parlamentům Lisabonská smlouva. Ve lhůtě se sešlo pouze šest odůvodněných stanovisek, v níž byl konstatován nesoulad s principem subsidiarity. Jako klíčový důvod pro to, že se u této problematické předlohy národní parlamenty ani nepřiblížily aktivaci mechanismu karet, vidíme nedostatek koordinace mezi nimi. Dalším důvodem, proč nebylo odůvodněných stanovisech více, je fakt, že velká část komor nestihla projednat dokument v osmitýdenní lhůtě. Podle údajů IPEX stihlo projednat předlohu včas pouze 14 komor. Důvod, proč ke koordinaci a včasnému projednávání nedochází, dle našeho e, názoru souvisí s nevhodným nastavením mechanismu karet, který v případě aktivace dávají národním parlamentům jen velmi omezenou moc, která může donutit komisi k přeskoumání návrhu. To dle našeho názoru vede k demotivaci národních parlamentů, k urychlení projednání příslušného materiálu i ke koordinaci s ostatními komorami. Příklad této směrnice slouží jako důkaz nevyužité příležitosti se alespoň přiblížit k aktivaci žluté karty. Je nám to líto. Děkuji za pozornost. Let's hear from the... Děkuji a nyní eh, rakouský senát, pan Hannes Weninger. Eh, dobrý den. Moc krát děkuji za možnost, že zde můžeme vyjádřit kritický postoj rakouského parlamentu a že ho zde můžeme krátce vyjádřit zde ve výboru. Na začátek bych rád řekl, že komise před několika dny vyjádřila díku nebo čest poctu e, z rakouské sociální politice. V posledních měsících se nám totiž podařilo vybřednout z hospodářské krize a sociální krize, která je spojena s vysokou nezaměstnaností. A Rakousko co se týče faktů z trhu práce, se vyskytuje na evropské špičce. Samozřejmě, že i v Rakousku máme určitou potřebu sezónních pracovníků, ale podle současné legislativy jsou současní pracovníci vpouštěni do země pouze tehdy, když opravdu vznikl nějaký, nějaká, vznikla nějaká potřeba, která není možná, kterou není možné pokrýt z vlastních zdrojů. Tím chceme konsekventně zabraňovat eh, tomu, aby do Evropské unie vnikali pracovníci ze států, které nepatří do Evropské unie a byli využíváni k tomu, aby byla, eh, byly sníženy mzdy. Eh, v Rakousku eh, máme zhruba 7 tisíc pracovníků, kteří dojíždějí a to z oblasti zemědělství a lesnictví. Myslím si, že to padá do preference Evropské unie. Znamená to, že tedy chceme eh, poskytnout pracovníky hlavně z vlastních zdrojů. K tím se eh, přidává ještě argument, že mm, pomalu eh, vypršují přechodné lhuty, které platily do roku 2011 a 2014 takže tím se sníží následná potřeba sezónních pracovníků. Rád bych navázal na slova komise a uvedl argumenty, které eh, jenom potvrzují naše stanovisko. Rád bych uvedl důvody, proč nevidíme žádnou přidanou hodnotu v této legislativě. Za prvé jde o to, že v eh, povolení a udělování povolení je podmíněno velmi eh, regionálně a také co se týče sezóny a často je také potřeba eh, uvádět to do souvislosti s národním trhem práce. Je potřeba uvést, provést pověr, prověrku místních poměrů a ta je podle nás nemožná. E, za druhé, pokud budou členské státy mít pravomoci stanovovat určité kvóty, bude nutné moci určit i nulovou kvótu, pokud nebude potřeba žádných sezónních pracovníků. No a za třetí, pro sezónní pracovníky nemusí být udělováno výzum na 6 měsíců, ale musí to být omezeno na dobu trvání sezónních prací. Pokud pokud se budou udělovat povolení na dobu delší než 6 měsíců, tak to podle našeho názoru neodpovídá sezónnímu charakteru prací anebo zaměstnání. Tu potřebu určuje trh práce a pracovní právo a proto si myslíme, že autonomie by měla zůstat u členských států. Myslím si, že Rakousko tedy nemá potřebu takovéto legislativy podmínky v jednotlivých členských státech jsou totiž různé a v různých branžích jsou jiné potřeby. Kvůli porušování principu ke, k subsidiarity, ke kterému této legislativy dochází, tak rakouský parlament vznesl námitku, která se týká subsidiarity. Myslím, že byste si měli naši argumentaci vyslechnout a já jsem samozřejmě ochoten poskytnout další odborné posudky. Děkuji. Thank you. Now from the... Děkuji. Velice děkuji. Nyní zástupce eh, britského, britské sněmovny lodu, pan Wood. Pane předsedo, já jsem velice rád, že výbor Libe přizval zástupce vnitrostátních parlamentů na toto zasedání a jsem velice rád, že zde mohu také vystoupit. Když jsem si vyslechl názory svých kolegů z České republiky a Rakouska, tak si myslím, že eh, mohu vyjádřit podobný názor, který také přijala co by odůvodněné stanovisko sněmovna lordů. Komise hovoří o tom, eh, o tom, že tady členské státy potřebují tyto pracovnice, ale já si myslím, že členské státy se liší v tom, kolik pracovníků potřebují, kdy je potřebují, na jakou práci je potřebují a ještě v dalších ostatních otázkách. Dále jsou zde ještě rozdíly mezi členskými státy, e, protože myslím si, že země by měly uspokojovat svou potřebu, zejména pracovníky z Evropské unie a neměly by spoléhat na pracovníky ze třetích zemí. Článek 79 hovoří také o tom, že to, to, tuto otázku by měly stanovit samotné členské státy, zda chtějí přijímat pracovníky ze třetích zemí. Myslíme si, že pracovníci, sezónní pracovníci ze třetích zemí, tak jejich zaměstnání by se mělo řídit jednak eh, tržními silami a také politikou jednotlivých členských států, kterou tyto členské státy přijmou. A myslíme si, že akce na úrovni Evropské unie zde není zapotřebí. Jak jsme si vyslechli, tak Evropská komise má pět konkrétních důrazů, kdy, protože, kdy, kdy se domnívá, že ten postup, eh, že princip subsidiarity je dodržen. Hovoří o tom, že členské státy eh, Nicméně my si myslíme, že tento, eh, že, že to může vlastně narušit situaci na celém trhu Evropské unie. Co se týče těchto pracovních podmínek. Myslíme si, že pro některé členské státy pak bude tato migrace atraktivnější. E, to je důležité si uvědomit, že, jsou zde, že to jsou zde pouze minimální normy, minimální pravidla a ta další pravidla se budou lišit e, zem, vlastně v jednotlivých zemích a jednotlivé země si sami rozhodnou tato pravidla. Komise také hovoří o tom, že šengenský prostor také má pravidla, proč snižovat nadměrný překračování eh, toho eh, období. A myslíme si, že tato směrnice však toto riziko nesníží. A třetí důvod je to, eh, hovoří se o tom, že chceme předcházet vykořišťování a chceme zlepšit pracovní podmínky. A komise hovoří o tom, že je zde zapotřebí nástroj na úrovni EU, který toto vyřeší. Je pravda, že nástroje na úrovni EU jsou závazné a vynutitelné, nicméně Komise také hovoří o tom, že tento nástroj pro sezónní pracovníky je naprosto zásadní pro dobrou spolupráci se třetími zeměmi a k tomu, aby se ještě dále prohloubil eh, celostní přístup. My si myslíme, že to není tak eh, jednoznačné a proto ty argumenty komise pro nás nejsou naprosto průznačné. Myslíme si, že i pokud by tato směrnice byla schválena, tak bychom chtěli, aby se to netýkalo, aby se nevztahovala na Spojené království, protože Spojené království má vlastně opt-out eh, z protokolu 21 smlouvy. Nicméně Spojené království a jeho parlament stále ještě zde musí přeskomávat, zda jsou vlastně dodržovány smlouvy, nedochází k jejich, eh, eh, k jejich nedodržování. A ještě co se týče sezónních pracovníků, tak já si myslím, že když by sezónní pracovníci přicházeli do těchto zemí, tak je důležité chránit je před vykořišťováním a chránit jejich pracovní podmínky. Je však důležité zamyslet se nad tím, zda ty podmínky mají být stejné v každé zemi, anebo zda by bylo lépe, kdyby se tyto otázky řešily uspokojivějším způsobem na vnitrostátní úrovni. Děkuji. Děkuji a nyní opět si vyslechneme zástupkyni komise, paní Schmidt. Chcete se vyjádřit eh, k těm poznámkám, které jsme slyšeli od zástupců národních parlamentů? Uh, thank you very much, uh, I... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsem již v podstatě zareagovala na některé ty otázky v úvodu, ale samozřejmě mohla bych i hovořit o detailech některých těch mm, připomínek, které jsme slyšeli. Samozřejmě. Vyslechli jsme si národní parlamenty, obdrželi jsme stanoviska a odpovíme na ně v následujících týdnech. Odpovíme. A samozřejmě vždycky bychom si přáli mít podporu národních parlamentů, ale mm, pochopili jsme ano, že eh, mohou se názory lišit. Jak již bylo řečeno, obdrželi jsme šest eh, těchto negativních odpovědí, ale také i několik pozitivních. To také musím zdůraznit, že ano, některé národní parlamenty nás podpořily s tímto návrhem. A pokud jde o některé ty body, které jsem zde slyšela, tak ještě jednou my jsme nechali eh, členským státům určitý manévrovací prostor. Jak jsem již řekla, eh, je zde takzvaná unijní preference. Eh, to znamená, nejprve členské státy mohou si zkontrolovat, kdo je na místním na trhu práce, zdali tedy vlastní státní příslušníci nebo osoby ze třetích zemí, které již tam pracují a tak dále. A dále mm, mm, další připomínky je otázka objemu ano, množství. Samozřejmě mm, počet osob ze třetích zemí, to si stanovuje členský stát. To je i potvrzeno v Lisabonské smlouvě takto. Další věc. Členské státy mohou vzít do úvahy jak, e, specifičnosti daného trhu práce. Samozřejmě e, e, to je na tom, člen, na tom členském státu, aby si to zorganizoval. Další body to je mm, ta mm, šestitýdenní lhůta. My jsme, eh, ano, to bylo těžké. My jsme sváželi situaci v členských státech, eh, pardon, šestměsíční, šestiměsíční lhůta. Některé státy povolují šest měsíců, některé kratší lhůtu a my jsme to tedy prostudovali a nakonec jsme přišli s návrhem, který je takový někde na, eh, na uprostřed, a to je těch šest měsíců, zlatá střední cesta mezi tím, co je v členských státech. A dále ta cirkulární migrace. No, tady vždycky bude možné mít různá povolení pro různé sezóny. To je důležité. A hm, také i, eh, i by bylo možné tedy zajistit ten tok těch remitencí, a aby eh, se i pomáhalo zemím původu. Je třeba vidět eh, tu migraci v tom globálnějším kontextu spolupráce se třetími zeměmi. Obecně teď princip subsidiarity. Potřeba sezónních pracovníků samozřejmě to záleží na daném státě. Některé jich potřebují více než jiné. Ale je třeba si uvědomit, že to rozhodnutí, které přijme jeden členský stát, může mít dopady a ovlivnit eh, jiné členské státy. A především teď, eh, když máme šenkenský prostor bez vnitřních hranic, což znamená tedy určitou společnou disciplínu, tak abychom i snížili to riziko eh, nezákonného prodlužování pobytu. Dále máme i e, e, sankce, máme tu možnost, na to nesmíme zapomínat. Máme tu směrnici, e, podle které lze uvalovat sankce pro ty zaměstnavatele a ta teď by měla být transponována v členských státech a díky ní budeme moci bojovat proti nezákonnému pobytu, nezákonné migraci. Jak i řekl pan zpravodaj Moráz, je třeba tento návrh vidět v širším kontextu balíčku s jinými směrnicemi, které již byly přijaty v oblasti tedy neregulární migrace třeba a také i e, v kontextu e, e, jiných návrhů, jako je ten návrh o jednotném povolení, potom eh, ten, ta směrnice o těch modrých kartách, eh, to by se také mělo transponovat příští rok v členských státech. Je třeba se na to podívat eh, nejenom izolovaně, ale v širším kontextu. Bohužel komise by byla bývala dala přednost tomu mít jednu směrnici, která by upravovala všechno. My jsme se o to pokusili v roce 2001, nebylo to průchodné, rada to nechtěla přijmout, Teď je situace jiná a já doufám, že i díky spolurozhodování s vámi snad mm, ta naše imigrační politika bude ambicioznější vzhledem k tomu, že máme teď eh, eh, vás jako spoluzákonodárce. Děkuji. Děkuji, ano. Takže jsme to pochopili, takže komise odpoví písemně národním parlamentům v příštích týdnech. Dobře, takže nyní diskuze. Eh, za prvé náš zpravodaj. Chce se vyjádřit k tomu, co slyšel? Ano, já bych radši až po kolezích. Eh, a Mm, protože mm, tady ta atmosféra eh, teď je trochu taková jaksi mm, eh, narušená, protože tady mluvili tedy eh, parlamenty, které byly proti a já musím ale říci, že Španělsko, portugalský parlament, italský a německý, ty podporují tento návrh, ty jsme neslyšeli, takže bychom tady měli nastolit určitou rovnováhu. Za druhé, tento návrh mm, má určitou flexibilitu. Já bych nechtěl, abychom přijímali něco, co by členským státům nedovolovalo eh, regulovat počet osob vstupujících na jejich území, takže to bych nechtěl. A i pokud jde o tu cirkulární migraci, tady máme tu inovaci těch povolení na několik sezon a členské státy trpí velkým počtem těch nezákonných sezónních pracovníků. A to je důvod, proč to chceme regulovat, tento trh se sezónními pracemi. A ty, ty tři národní parlamenty které eh, zde promluvili, tak eh, určitě vědí, že eh, toto, tato směrnice je důležitá. V podstatě ona ale neupravuje tu nezákonnou migraci, na to máme jiné směrnice. Je třeba nastolit zde určitou rovnováhu, abychom viděli, kdo podporuje a kdo nepodporuje tento návrh. Samozřejmě odbory mají také svůj názor, to je ten princip rovného zacházení ano, takže to také vezmeme do úvahy a mm, tak, jak jsme to udělali u, té směrnice o jednotném povolení. A dále, my bychom byli, byli, eh, dali přednost horizontální právní úpravy jednomu povolení, ale rada byla úplně proti tomuto přístupu, protože rada každý rok hovoří o tom, že bude regulovat zákonnou migraci ku prospěchu všech, ale nikdy nebyly předloženy k tomu žádné návrhy. Proto právě se na to musíme dívat přes jednotlivé sektory. A parlament tedy eh, chce zajistit, aby ty návrhy byly akceptovatelné pro všechny, protože se to týká důležitého tématu. Ta sezónní práce je důležitá politicky tedy mm, pro všechny členské státy. Děkuji, pan Papaliklau. Velice děkuji za slovo. Nejprve chci říci, že je bez pochyby v Evropské unii velký počet sezónních pracovníků, kteří jsou v různých členských státech, a to zejména v takových členských státech, které mají velký objem práce v zemědělství nebo v cestovním ruchu, protože tyto země jednoduše tyto, eh, tento velký počet sezónních pracovníků potřebují. Velký počet těchto pracovníků jsou také nelegálové, ať už se nám to líbí nebo ne, tak si to musíme uvědomit. Z různých důvodů je tedy nutné nebo je to velice zapotřebí, abychom při této práci, kterou děláme zde jak dnes, tak i v budoucnu, Eh, i v rámci přípravy dalších právních předpisů, abychom vysvětlili všem těmto pracovníkům, že vlastně i pro ně je výhodnější, když se budou legálním způsobem, protože tím budou mít eh, lepší budoucnost, lepší příležitosti, eh, lepší pracovní příležitosti a celkově si jim bude lépe žít v těch zemích, kterou si vybrali pro ten pobyt, pro to sezónní zaměstnání. Je důležité, abychom tyto pracovníky chránili, abychom zaručili, že mohou požívat eh, svých práv a eh, mm, na tomto tématu se se zpravodajem zcela shodnou. Všem otázkou je, jak to udělat. Pokud jsou zde, jsou to pracovníci, kteří mají pobývat na území pouze půl roku, jak můžeme zaručit, že tito pracovníci budou chráněni stejným způsobem jako třeba někdo, kdo je v členském státu na pětiletý pobyt. Také je pravda, že jsme vlastně ještě dobře nestanovili definici toho, kdo vůbec je sezónním pracovníkem. Mm, myslím si, že zde toto musíme vyjasnit a definovat ještě přesněji. Pokud chceme chránit sezónní pracovníky ze třetích zemí, tak musíme zároveň zaručit, na 100% a zde vím, že asi budou zástupci vnitrostátních parlamentů protestovat, je důležité, abychom zabránili zneužívání tohoto systému. Například pokud zde bude tato směrnice, tak jak musíme zabránit tomu, aby někteří lidé sem přišli do těchto, do EU, co by sezónní pracovníci a nakonec zde vlastně překročili tu povolenou dobu k pobytu a zneužili tu situaci. Takže je důležité zabránit tomu, aby tato směrnice nebyla zneužívaná. Je důležité, abychom v tom byli velice přísní a musíme vyžadovat, že jakmile období e, povolení uplyne, tak se všichni tito sezónní pracovníci vrátí do své země původu. Musíme zajistit to, aby e, to takto vždy bylo. A tím pádem musíme dát také velký důraz i na spolupráci zaměstnavatelů. Zaměstnavatele musí být dobře informováni. Je také důležité tedy eh, ta informovanost a obecně dostatek eh, informací. A to jak pro zaměstnavatele, tak také i pro zaměstnance. Musíme zaměstnance informovat o tom, jaká mají práva a nejlépe v jejich mateřském jazyce. Nebo by alespoň například tyto pracovníci měli mít možnost eh, překladu, aby se mohli dozvědět o svých právech. Pak jsou zde ještě další otázky. Co se týče přeskoumávání těch žádostí, tak samozřejmě chceme, aby jste byly výsledky, aby byla okamžitá reakce. Pokud zde máme nějakého konkrétního sezónního pracovníka, který požádá o to povolení, tak je důležité, aby co nejrychleji dostal reakci, aby dostal odpověď, je důležité, aby jste, ta reakce byla rychlá, aby tito pracovníci mohli vlastně rychle reagovat na poptávku v určitém hospodářském odvětví. Zazněli jste komentáře zástupců vnitrostátních parlamentů a já je považuji za velice důležité. Vyslechli jsme si jejich výhrady, které jsou podle mého názoru pochopitelné, protože pokud se podíváme, jak vypadá situace eh, v oblasti nedovolené migrace, tak některé členské státy jsou pod velice silným tlakem nelegálních migrantů. Takže se domnívám, že to musíme řádně propracovat. Vyslechla jsem si zástupce komise a také zpravodaje a myslím si, že celkově tedy snad se nám podaří na celou tuto situaci dobře zareagovat. Nyní paní Sargentini. Thank you, Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Asi je předčasné teď hovořit o detailech této směrnice, o sezónních pracovnicích, ale musíme společně diskutovat, proč chceme, z jakých důvodů to chceme. A důvod je, že potřebujeme pracují, pracovníky v EU, nejenom ty, kteří se sem dostanou s tou modrou kartou nebo uh, Eh, prostřednictvím těch různých národních programů pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky, ale potřebujeme i ty nekvalifikované, nevzdělané. Eh, v několika zemích vidíme, že eh, stárnutí populace je rychlejší, než jsme si mysleli. V jiných zemích třeba vidíme, že stárnutí populace Eh, sice také probíhá, ale tam se dostávají pracovníci z východní Evropy, třeba dostanou se hodně k nám nebo do Spojené království, ale ne eh, všude, tedy z východních zemí eh, nepracují všude. A mm, takže, ale Eh, podívejme se na práva pracujících, třeba eh, na, to, eh, na ty manifestace v Jižní Itálii nebo na Kypru proti těm migrantům, kteří tam pracují na černo za hrozných podmínek a někdy tam byli ilegálně, ale nelegálně pracovali a právě to musíme zarazit. A e, směrnice o sezónních pracovnicích, to je první krok v EU e, směrem k tomu, abychom dali e, lidem šanci pracovat v těch nekvalifikovaných profesích, aby tady pobývali legálně. Třeba ti Afričané v, v Melilě a v, v Cheutě, tedy v Jižním Španělsku, kam se dostávají z Maroka, a nebo podívejme se mm, na to, co řekly národní parlamenty, že to je otázka subsidiarity, že by Evropská unie o tom neměla rozhodovat. Já mám k tomu své pochybnosti. Když se třeba podíváme na, eh, na dohody z Tampere, z Hágu, ze Stockholmu, tak celá řada eh, států již se tam přihlásila k podobné regulaci, jako je tato regulace. A ten argument subsidiarity také by eh, eh, se eh, používal třeba u těch vysoce kvalifikovaných migrantů, tam by použili členské státy stejný argument, anebo se spíše bojí přílivu těch nekvalifikovaných. A já si myslím, že toto je první krok k širší regulaci cirkulární migrace tímto my nevyřešíme mm, problém eh, domácích pracovníků. Často to není sezónní práce, ale je to, eh, jsou to tedy eh, mm, ty nechráněné pracovní místa. A zde já bych ráda, abychom tedy měli tuto směrnici a dali šanci lidem i Eh, udělat si určitou kariéru v Evropě a začít třeba jako sezónní pracovník, ale to neznamená, že někdo tak skončí v Evropě svou kariéru. Já bych ráda spolupracovala s panem Morásem, abychom našli řešení a ráda bych přesvědčila národní parlamenty, včetně mého v Nizozemsku, že toto není téma, které lze vyřešit na národní úrovni, protože migrace je fakt, my ji potřebujeme a určitě migrace tady nadále i bude do budoucna. Děkuji, paní Weber. Thank you very much, Chair. Velice děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve na začátku poděkovat sekretariátu za to, že můžeme této debatě věnovat hodinu a půl, protože to je velice důležitá otázka. Většinou máme na ty věci méně času a trošku s nimi pospícháme. Nechtěla bych tu situaci nějak dramatizovat, nicméně se domnívám, že tato směrnice společně s těmi dalšími směrnicemi, které se týkají e, migrace a azylu, jsou určitým testem Evropské unie. Je to vlastně test, který, který zkoumá, e, zda, jako jakým druhem hráče je Evropská unie. Myslím si, že to je určitým, určitou zkouškou i pro komisi. Je to zároveň takovou zkouškou i pro členské státy prostřednictvím jejich vnitrostátních parlamentů. Je to zkouška i pro Evropský parlament, ale i pro eh, nevládní organizace, pro odbory a pro celou občanskou společnost EU. Hovoříme zde totiž nejenom o tom, že v Evropské unii potřebujeme nové pracovníky, ale hovoříme o celém balíčku i když tedy jednáme o jednotlivých eh, částech toho balíčku, jednotlivých právních předpisech, a chceme ukázat světu, jak Evropská unie bude postupovat, jak, jak chce jednat v otázce migrace. A je otázkou, zda vystoupíme jako jednotná Evropská unie, anebo jako takový svazek 27 členských zemí. Otázkou je, zda tedy budeme stále upozorňovat na zásadu subsidiarity což nám což vlastně způsobí to, že navenek bude Evropská unie vystupovat nejednotně. Myslím si, že Evropská unie se snaží být mezinárodním aktérem, ale je důležité, abychom všichni postupovali soudržně. Co se týče této konkrétní směrnice, tak já se domnívám, že už během minulého legislativního období jsme o tom hodně, hodně hovořili. Byla to směrnice o návratové politice. Hovořili jsme o tom, že je důležité, aby EU přišla s soudržnou politikou migrace a tehdy se objevila i otázka sezónních pracovníků. Je důležité, abychom dodrželi vlastní závazky, vlastní sliby, které jsme učinili vůči eh, ostatním zemím světa. To eh, je něco, mm, co je velice důležité, co má velkou hodnotu. Je pravda, že pro některé členské státy je tato otázka prioritní, pro ostatní možná nikoli. Nicméně legislativa na úrovni EU se také mění. Určitě ji ovlivňuje i to, v jaké vlády jsou zrovna u moci v jednotlivých členských státech, zda je to pravice nebo levice. Já chápu, že na radě se objevují názory, které jsou trošku váhavé, které hovoří proti těmto návrhům. A to z toho důvodu, že na ně také tlačí vnitrostátní parlamenty. Je důležité, že tyto <clears throat> váhavé nebo odmítavé hlasy se ozývají i z odborů, které působí jak na té vnitrostátní, tak na celoevropské úrovni ale musíme si uvědomit, že ještě třeba zapracovat na podrobnostech těchto návrhů. Je důležité, aby práva sezónních pracovníků byla chráněna. A to jak e, v sezónních pracovníků, kteří pochází z jiných zemí EU, tak i ze sezónních pracovníků, kteří jsou ze třetích zemí musíme prostě brát v úvahu realitu. Nemůžeme přivírat oči před tím, že E, tyto jevy existují. Protože často tito pracovníci e, musí pracovat za neuvěřitelných podmínek, protože nejsou dostatečně chráněni. Rada z, zmínila řadu témat, kde zatím ještě neexistuje dohoda, kde členské státy vyjádřily nechuť e, k některým návrhům. Ale já jsem si jistá, že rada na tom ještě může dále pracovat, že to dokáže zlepšit a může najít dobrá řešení. Nemělo by to být nemělo by to být směrem takovým, že bychom chtěli zastavit eh, celou tuto směrnici nebo mm, její provádění. Já si myslím, že pokaždé, když chceme, nebo když eh, nabídneme, nebo když eh, chceme nějaké další požadavky, tak eh, by to mělo být ku prospěchu těm sezónním pracovníkům, mělo by to být ku prospěchu jejich ochraně. Chtěla bych eh, ještě apelovat na radu, aby pochopila to, jak to myslíme. Podle mého názoru je to tak, že Evropský parlament se chová velice zodpovědně a snaží se vyslat signál, že chceme, aby Evropská unie vystupovala jako významný mezinárodní hráč. A rada by měla usilovat o to tež, protože rada zastupuje Evropskou unii. Není to pouze schromáždění zástupců 27 členských zemí. Děkuji. Mr. Jakolino. Pan Jakolino. Děkuji, pane předsedo. Určitě. Velice důležité jsou ty připomínky, které jsme slyšeli od zástupců národních parlamentů. A které, kteří se vyjádřili a je třeba, eh, abychom si uvědomili, že ta směrnice je důležitá a já také jsem byl eh, pravodajem pro hm, jinou eh, směrnici, a to je ta směrnici Incorporate Transferees a zde hm, hm, je třeba se podívat na ty pracovníky z třetích zemí v souvislosti s reálnými potřebami eh, trhu práce členských států. A mm, samozřejmě ty eh, podmínky pro přijetí těchto pracovníků nemohou být stejné, identické ve stejných eh, ve členských státech, protože zde máme princip subsidiarity, takže není možné nějak unitárně přistupovat k této velice rozličné problematice takže to je třeba pochopit, ale tato směrnice ta má eh, svůj původ eh, vlastně i z té takové mediální mm, akce z 10. ledna 2010 a od té doby došlo k dalším dalším eh, akcím, třeba v Anderlechtu, v Londýně, v Malmé a jinde v Paříži, takže zde, mm, jak vidíte, mm, to Mm, jsou tedy členské státy, kde mm, ti sezónní pracovníci nejsou zase předmětem médií, tak jako třeba jinde. A je třeba si uvědomit, že tito sezónní pracovníci jsou důležití pro některé sektory, jako zemědělství třeba nebo testovní ruch, ale každý členský stát má vlastní i model welfare, eh, sociálního zabezpečení. Itálie má svůj mm, model, Německo, Česká republika určitě také, Rakousko také, i Britové také mají vlastní systém to, to tady nejde, to se samozřejmě nemůže odnímat členským státům, ale zde e, je e, třeba, abychom e, my v Evropském parlamentu věnovali tomuto pozornost, protože teď hodně hovoříme o té spolupráci s národními parlamenty a vlastně to je ten moment, kdy je možné, aby přispěli významnou měrou do naší debaty o této agendě, ale i o jiných agendách, jako je to intracorporate a dalších agendách, kde je třeba, abychom ale eh, tato témata řešili v přiměřených lhutách, protože eh, je třeba chránit tyto pracovníky. Třeba v Itálii máme celou řadu těchto sezónních pracovníků, kteří jsou tam třeba v zemědělství na sběru pomerančů a podobně. A eh, Ehm, ehm, my ehm, po naší zkušenosti vidíme, že třeba těch šest měsíců je přiměřená lhůta, takže zde souhlasíme se spravodajem a s radou a s komisí a my si myslíme, že tato směrnice může pomoci těmto eh, pracovníkům a že i ty lhuty, které jim tam jsou stanoveny, jsou přiměřené. Děkuji, pan Bosutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Skupina EPP má jaksi, nebo chce přistupovat otevřeně k této otázce. E, také se to týkalo i našeho programu pro um, volby do Evropského parlamentu. Chtěli jsme se věnovat této otázce a my chceme zdůraznit, že k této otázce přistupujeme konstruktivně. Myslím si, že kolegové z vnitrostátních parlamentů jste vyjádřili některé přesvědčivé argumenty, které se týkají které se týkají eh, subsidiarity a tyto argumenty nemůžeme jen tak ignorovat. Naopak, myslím si, že tyto argumenty bychom měli brát velice vážně v úvahu. Evropská komise nás, se s nás snažila trošku pokojit, protože hovořila eh, o tom, že členské státy si mohou uchovat své kvóty, mohou stanovit počet pracovníků, které eh, mohou přizvat a také říkala, že si nemusíme dělat žádné starosti, že stále zde bude preference pro pracovníky v rámci EU ale já říkám tedy, proč tedy potřebujeme vůbec tedy tuto novou směrnici, pokud jsou se tyto možnosti pro členské státy. Je důležité dávat, nebo pokud chceme, pokud říkáte, že chceme eh, se soustředit na pracovní podmínky, ale pak se tedy můžeme ptát eh, na to, zda tedy členské státy nejsou schopny zabezpečit dobré pracovní podmínky pro zahraniční pracovníky, aniž by tedy musela zasahovat Evropská unie. Uh, já se domnívám, že zásada subsidiarity je důležitá, je nutno ji respektovat a že komise eh, musí přinést eh, plnohodnotné argumenty, aby dokázala, že zásadu subsidiarity dodržuje. Dále chci říci, že tato směrnice se také snaží bojovat proti nedovolené migraci ale já si myslím, že za tímto účelem zde máme jiné iniciativy, jiné akce. Například je zde směrnice, která se týká sankcí proti zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají pracovníky nelegálním způsobem. Tato směrnice teprve má vstoupit v platnost. A ještě co se týče tedy boje proti vykořišťování pracovníků, tak bychom si měli dát pozor na to, abychom eh, nabili pocitu, že tato směrnice v podstatě vyřeší a odstraní problém vykořišťování, protože jsou zde jiné iniciativy, jiné plány, jiné akce, které mají odstraňovat vykořišťování. Nicméně chci říci, že k tomu přistupujeme um, s takovým názorem, tedy že přistupujeme k tomu konstruktivně ale chci říci, že Evropská komise nás zatím ještě nepřesvědčila o tom, že dodržuje princip subsidiarity. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také vlastně navázal na to, co řekl pan Busutil je, je to vlastně jednou z takových prvních příležitostí, kdy se vnitrostátní parlamenty vyjadřují eh, k tomu legislativnímu procesu. Jsem velice rád, že je zde i řada parlamentů, které se vyjádřily. Není tedy dostatečný počet, které by dokázaly zablokovat celý postup, ale myslím si, že je Eh, tedy nyní dobré, že můžeme, že zde máme tato stanoviska a že si můžeme vyslechnout komisi, jak na to zareaguje. Jsou zde určité argumenty pro, argumenty proti a je důležité tedy, abychom se zamysleli nad tím, jaký bude ten nejlepší přístup. Domnívám se, že asi každý souhlasí s názorem, že lidé, kteří pracují v Evropské unii, musí mít zaručeno slušné zastup, eh, zacházení a že nesmí být vykořišťováni. Nicméně tento návrh má i určité slabiny. Například to, že zde nemáme vůbec žádné statistické údaje. Nevíme, jaké jsou konkrétní problémy v jednotlivých členských zemích. Nevíme, jaké jsou počty eh, těch sezónních pracovníků. A myslím si, eh, že je důležité, aby eh, tedy, nebo tedy členské státy budou mít za úkol to, aby vymáhali provádění této směrnice a myslím si, že pokud zatím členské země třeba nejsou dostatečné v tom, aby kontrolovali nedovolenou migraci, tak nevím, zda ta směrnice jim k tomu nějak pomůže. Takže mě by zejména zajímala statistické údaje, které popíšou tento problém a také mě zajímá, co eh, komise, nebo také mě zajímá, jak ta situace se vyvíjí v některých zemích, zda se třeba ta migrace zvyšuje a tak dále. A také zde, je zde podmínka vhodného dostatečného ubytování pro tyto sezónní pracovníky. Mě by zajímala přesná defizice, protože se, myslím si, že třeba ve Finsku a v Řecku si každý pod tím pojmem představí něco jiného. Čili toto bychom také měli ještě ošetřit. Dále se chci vyjádřit k otázce období nebo těch povolených období. Zajímalo by mě vlastně, jak došla komise k těm šesti měsícům protože v některých zemích může být ta sezona 6 měsíců, v některých 8 měsíců. Také si myslím, že se to přece řeší, eh, že se to liší eh, podle jednotlivých oborů. Pokud eh, hledáte pracovníky pro třeba cestovní ruch, tak tam ta sezona vypadá třeba jinak nebo jinak dlouhá než třeba v zemědělství. Proto mě tady ještě zajímají argumenty komise, proč se rozhodla pro půlroční období a také mě zajímá, co to tady má platit pro všechny profese. A pane předsedo, ještě chci říci, že jsem obdržel různé komentáře, některé byly velice negativní, některé byly pozitivní, ale myslím si, že ke každému návrhu přistoupíme pozitivně nebo konstruktivně, ale chtěli bychom vyslyšet reakci i na ty negativní komentáře. Děkuji. Nyní pan, paní Romero. Paní Romero, děkuji, pane předsedo. Eh, jedna taková poznámka k, k členským státům a jejich postoj ke směrnici. Je zřejmé, jak řekl pan Busutil, členské státy eh, samozřejmě musí věnovat pozornost pracovním podmínkám a musí se vyhnout tomu, aby náhodou tam nevznikly na trhu práce nerovné podmínky. Je zřejmé ale, že neexistují žádné statistiky a je důležité tedy znát reálnou situaci. Ale zde jde samozřejmě o otázky dotýkající se subsidiarity. Je pravda, že k dnešnímu datu v Evropě e, zažíváme novou etapu, kdy i přesto, že ty situace se tak liší, tak mobilita, která teď existuje, tak to nás vede k, čím dál více k evropskému jednotnému trhu práce. A je třeba mít tedy prostředky na to a stanovat podmínky pro to, jak zorganizovat tento jednotný trh, který do budoucna bude faktem. A tudíž nemůžeme tady najednou paušálně říci, že je to jenom na členských státech. Samozřejmě je to jejich věc, ale jako vždy respektujeme i pozici Spojeného království, které říká, že oni také chtějí být strážcem smluv. Ano, ale bylo by eh, zajímavé právě, aby eh, všichni přispěli k budování eh, Evropy mm, v souladu s těmi podmínkami, které jsou nezbytné, aby nedocházelo ke zneužívání. Teď bohužel existují nerovné podmínky na trhu, možná právě protože jsou některé členské státy, které nemají efektivní prostředky eh, pro nápravu, ale mm, poněvadž mm, toto existuje a právě proto je třeba stanovat tyto podmínky, abychom se vyhnuli tomu, co vidíme. Je to i kontraproduktivní všechno. Když máme některé členské státy, které eh, třeba Eh, eh, eh, vlastně používají toto, tak provokují další přílivy imigrantů. A to je důvod, proč <clears throat> tato směrnice bude mít přidanou hodnotu bude, eh, eh, bude bránit tomu, abychom eh, mm, tedy se vyhnuli tomu, že tito migranti budou lákáni a v těch zemích budou najímáni za podmínek, které nejsou standardem v EU. A v tom právě bude přidaná hodnota a e, proto je třeba, abychom my, Evropský parlament a národní parlamenty, e, na tom společně pracovali. Děkuji, pan Foss. Děkuji, pane předsedo. E, já jsem poněkud vyděšen z toho, co řekly některé kolegyně, když označili sezónní práci za dlouhodobou legální, za dlouhodobé legální přistěhovalectví. Jsem také překvapen tím, že se zde hovořilo o těch zemích původu a o těch podmínkách v nich. Myslím, že je potřeba eh, vyjasnit si, že se zde nejedná o opatření v rozvojové pomoci a že se zde nejedná také o legalizaci něčeho nelegálního nebo poskytování azylu. Jde čistě o to, abychom zde v Evropě poskytli zaměstnání legálním pra- eh, sezónním pracovníkům, pokud ve členských státech existuje potřeba těchto sezónních prací. A je potřeba si položit také následující otázku. Je možné tuto potřebu pokrýt z vlastních, tedy evropských zdrojů, myslím ze zdrojů členských států, teprve pokud to nebude možné. Pokud nebude možné tu potřebu pokrýt, musíme si položit otázku, eh, jak to uděláme s nezaměstnaností. My přece financujeme velkou nezaměstnanost ve členských státech a potom chceme najímat sezónní pracovníky. Když potřebují sezónní pracovníky, tak má přeci smysl podívat se na svou vlastní zemi a zamyslet se nad tím, jestli by nebylo možné najít ty pracovníky, zaměstnance v Evropské unii, kteří by tuto práci mohli vykonávat. Teprve potom se mohu podívat za hranice Evropské unie a najít tam někoho, kdo by tu práci možná mohl od odvést. Pokud ale i přesto budeme mít větší potřebu, než by bylo možné pokrýt z evropských zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie, musíme si jasně definovat následující. Jde jen o přechodnou činnost, o přechodnou práci a je potřeba si také jasně stanovit podmínky pro přicestování do Evropské unie a také podmínky práce. Musíme jasně stanovit mzdy, musíme jasně stanovit podmínky pro bydlení a sociální dávky. Samozřejmě se musíme zabývat i těmito otázkami, kam, do jaké pokladny půjdou sociální dávky. Půjde to do země nebo do sociální pokladny země, ve které člověk pracuje, protože tam samozřejmě bude čerpat lékařskou pomoc, anebo tyto dávky budou odváděny do země původu. Nad tím se také musíme zamyslet. No a samozřejmě z toho plynou ještě další otázky. Pokud někdo bude přicházet opakovaně a vždy zde bude půl roku pracovat v Evropské unie, bude možné získat nárok na důchod? Eh, také tuto otázku si musíme položit. Musíme stanovit jasná pravidla pro to, abychom nenechali eh, lidi opuštěné potom v eh, situacích, kdyby to potřebovali. Dále je potřeba si definovat, jak dlouho tedy trvá sezóna. jestli je to opravdu těch 6 měsíců. Musíme se zamyslet také nad tím, jak budeme postupovat, když například přicestuje sezónní pracovnice, která bude těhotná a právě v tom šestiměsíčním období porodí. I pro tento případ musíme mít nějakou platnou legislativu a musíme mít odpověď odpověď na otázku, jestli to dítě bude příslušníkem členského státu Evropské unie. A z toho zase vyplývají další otázky, eh, které se budou týkat eh, toho, jestli tyto sezónní pracovnice budou moci zůstat, protože je možné, že dítě, které zde porodí, bude mít možná evropskou příslušnost nebo příslušnost členského státu v Evropské unii. Co další otázka, kterou si musíme položit, je, co budeme dělat v případech neštěstí, když někdo například během těch šesti měsících eh, bude zraněn a bude muset eh, zůstat v nemocnici. Nemůžeme ho samozřejmě poslat ven a říci, on je tu nelegálně. Takže i nad tím se musíme zamýšlet. Ale samozřejmě musíme myslet i na to, že toto pravidlo může být často zneužíváno. Dále, co se týče těch nároků na důchod, sociálních dávek, je to samozřejmě otázka týkající se subsidiarity. Národní státy v této oblasti musí mít určité kompetence a určovat jasná pravidla. Eh, myslím, že nemůžeme říci, že zde nejde o subsidiaritu. Eh, členské státy by mohly totiž cítit, že zasahujeme do jejich sociálních systémů a je potřeba dbát jejich pravidel, je potřeba se zamyslet nad tím, aby byla nalezena odpovídající legislativa, která bude eh, vyhovovat všem stranám. Okay. Mrs. Lambert. Děkuji, paní Lambert. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nehodlala si vzít slovo, ale musím. Za prvé, pokud jde o tu přidanou hodnotu, eh, tady jsme slyšeli hodně odpovědí. Eh, eh, pokud jde o ochotu vůbec členských států implementovat vlastní legislativu, kterou mají, tak aby ti, kteří mm, dělají ty sezónní práce, třeba v cestovním ruchu, v zemědělství a podobně, tak eh, aby nebyli vykořišťováni, protože k tomu dochází často. Členské státy k tomu mají předpisy, ale ty se neaplikují a mm, nemají třeba inspekce k tomu a podobně a tudíž já si myslím, že v tom by měla být ta evropská přidaná hodnota, aby aspoň komise mohla eh, hnát k nápravě ty členské státy, které nechrání sezónní pracovníky v podobných situacích. Sezónní pracovníci ale jsou občané EU i třetích zemí. A tudíž hm, zde ten základní požadavek eh, této směrnice je právě zajistit minimální mzdu, to, aby eh, zde byly ty pracovně právní smlouvy a podobně, tak jak to mají naši občané, aby nedocházelo k nerovnostem aby někdo nezneužíval levnou pracovní sílu a tak nepodkopával pracovní podmínky. Samozřejmě část problémů u té sezónní práce je, že ano, nám se líbí mít ty levné pracovníky, protože e, potom máme i to levné zboží a je třeba se na to podívat, ale v širším kontextu. A mm, samozřejmě v této směrnici nevyřešíme všechny problémy. Potom je to otázka sociálního zabezpečení, to je pravda. Bylo by zajímavé se podívat na to, co členské státy dělají již teď, protože asi mají určitá opatření, týkající se zdanění, sociálního zabezpečení, zdravotní péče a těch mm, práv vyplývajících z tohoto, na to dbá e, Mezinárodní organizace práce hodně na tyto sociální práva, takže i my jsme tady, protože teď v Evropské unii se snažíme o koordinaci systému sociálního zabezpečení pro naše občany, kteří pracují přes hranice. Dále e, to slušné ubytování. Co to znamená? já myslím, že e, Tady máme možnost v té rámcové směrnici stanovit určité klíčové hodnoty, buď tedy my v Evropě, ať to uděláme, nebo ať to udělají členské státy. Ale je jasné, podle toho, co jsme slyšeli, že slušné ubytování, to znamená, nebo důstojné ubytování, to znamená, že máte tekoucí vodu třeba. Že se můžete osprchovat, že se můžete vykoupat, tedy umíte, že si můžete tam něco uvařit, že máte postel, na které spíte sám, a ne, že eh, tam spíte na palandách eh, v přeplněném pokoji. A mm, já myslím, že většina členských států již k tomu předpisy má k tomu, jak definovat eh, to důstojné ubytování a pokud ne, tak hamba jim. A samozřejmě musí s tím něco udělat. Podle mě ano, má to přidanou hodnotu, protože to je součást toho komplexního imigračního systému, eh, ke kterému se přihlásili mm, členské státy. Možná některé toho litují, ale už je to tady. A jak jsem řekl, tady to má evropskou přidanou hodnotu. Eh, paní eh, López to zmínila, jde o práva, to je důležité, ale podle mě také bude na tom dobré, že budeme moci tlačit na komisi, aby hnala k odpovědnosti členské státy za to, že budou respektovat pravidla. Děkuji, paní Ernst. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych ještě ráda navázala na argumenty národních parlamentů, které jsme zde vyslechli. Eh, jsem přesvědčena o tom, že je důležité, a tím směrem bych ráda také nasměrovala svou prozbu na radu. Prověřit také argumenty, které jsou mm, pozitivní a které shledávají pozitivně i ostatní země. Mm, tyto argumenty slouží k podpoře této iniciativy. Možná, že byste k tomu mohli z rady také něco říct. Myslím si, že je potřeba vyjasnit si dvě věci. Nechci ještě hovořit o sociálním pojištění a těchto otázkách. O těch budeme hovořit potom. Nejdříve se musíme zhodnout na cíli. A tedy co by měla ta směrnice přesně upravovat, o co přesně zde má jít, to musíme pevně stanovit. No a e, víme, že sezónní pracovníci se vyskytují ve všech členských státech Evropské unie a všechny členské státy o ně mají zájem a to v různé míře. To je fakt. No a je potřeba mít také na paměti, že eh, sezónní zaměstnanci jsou oběťmi vykořišťování a to skoro ve všech zemích. Není potřeba se dívat na ty případy v Itálii, o kterých hovořil můj kolega přede mnou, ale tento problém máme v mnoha členských zemích. Dochází opravdu k využívání a k vykořišťování ilegálních pracovníků. Je potřeba zajistit, aby národní legislativa eh, fungovala, protože tak v takové formě, jaké ji máme nyní, nepomáhá, nebojuje proti, té, proti tomu ilegálnímu zaměstnání, dokonce ji posiluje. Takže právě ta národní úroveň, pokud to mám říci tvrdě, eh, opravdu selhala. Pozdvihnout to na evropskou úrovni a úroveň a zamyslet se nad nějakou společnou legislativou je dobrý nápad, protože ten problém máme ve všech členských státech. Z toho důvodu my také podporujeme evropskou legislativu v této problematice. Musí jít o rovné zacházení a tím hovořím o platu, o pracovních podmínkách, ale samozřejmě i o zdravotní péči. No a ke skeptikům, kteří zde sedí v sále, eh, chci říci, proč je to důležité a pro ně to možná důležité není. Myslím si, že je to důležité také pro eh, sociální eh, mír a soulad. Je potřeba vytvořit odpovídající pracovní podmínky i pro tyto členy eh, společnosti. To je podle mě velmi důležitý argument. No a druhý bod. Eh, co by mělo být cílem? Snížit ilegální přistěhovalectví. Takže prosím vás, udělejme s tím něco. Využijeme této směrnice proto, abychom snížili ilegální přistěhovalectví. Eh, chci to podpořit a samozřejmě podpořím vše, co řekl pan Moraes. Je potřeba hledat i horizontální řešení tam, kde je možné je nalézt a musíme jich také využít. Takže to jsou ty dva aspekty, které jsou důležité při stanovování cílů. No a ta druhá věc, kterou si musíme vyjasnit, je, co je vlastně sezónní práce. Chci říct si, co zde zatím zaznělo sezónní práce musí být na nějakou omezenou dobu. 6 měsíců, 4 měsíce, 3 měsíce, 8 měsíců, 12 měsíců, o tom všem můžeme diskutovat. Je potřeba definovat, co je to ta sezónní práce. Na čem to bude závislé? Bude to závislé na době a nebo na druhu práce, to znamená, že to budou práce, které nikdo nechce vykonávat ve členských státech, to znamená, nikdo to nechce dělat a proto využijeme tyto sezónní pracovníky. Je potřeba to jasně definovat. Nechci to hodnotit, eh, to kritérium, to je jiná otázka. Ale mohli bychom také říct, že sezónní práce budou v zásadě tyto nízko, nízce placené eh, práce. Hmm, stačí se dohodnout. A nebo, že by sezónní práce mohla mít i trvalý charakter. Zaměstnavatelé mají totiž zájem o to, lidi, které už měli zaměstnané a kteří jsou spolehliví, získat znova. Je to pořád ještě sezónní práce potom, takže tady je potřeba si jasně stanovit, co máme na mysli, čeho chceme dosáhnout, protože jinak se ocitneme v nějakém bludném kruhu. Bohu. Náš hlavní zájem je, abychom zajistili důstojné podmínky těmto eh, pracovníkům, kteří nám opravdu něco přinášejí, kteří opravdu vytvářejí nějakou eh, přidanou hodnotu. No a potom se samozřejmě musíme bavit i o těch eh, sociálních odvodech a o těch nárocích na důchod a zdravotním pojištěním. Samozřejmě jsem proto, ale nejdříve je potřeba stanovit si ty cíle a to, čeho chceme dosáhnout. Myslím si, eh, že příčinou k tomu zamýšlení jsou ty případy, které jsme zažili třeba v Itálii, ale takovéto případy najdeme ve všech zemích nebo ve, skoro ve všech zemích Evropské unie. Děkuji. A nyní už předávám slovo panu Kamilu Greckému, který zde zastupuje Alžírsko. Eh, je to tedy vlastně zástupce delegace Svazu arabského Magrebu, který se také účastní dnešní diskuse. Máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Všechny vás zde chci pozdravit. S velkým zájmem jsem si vyslechl diskuzi na výboru Libe a také jsem si přečetl návrh směrnice a hodně jsem se ponaučil, dozvěděl a e, hned k tomu řeknu, pane předsedo, že jsem z toho vyvodil dvě věci. Za prvé, že Evropa se obává, bojí se, že ty mm, pracovní podmínky těch sezónních eh, pracovníků, tedy ochrana, ubytování a tak dále, takže se obávají, eh, že budou nízké, ale také se obávají, co se stane, jakmile jim skončí ta sezónní smlouva. Ale mm, ani v návrhu, ani eh, v příspěvcích zde jsem neslyšel nic od nějaké třetí země. A já budu hovořit tedy o, a, a za Alžírsko a další země na jihu. A mm, asi k tomu bych řekl, že bychom měli jednat bilaterálně. Měli byste jednat bilaterálně s těmito zeměmi, zeměmi abyste zjistili, do jaké míry tedy e, mohou přispět těmito sezónními pracovníky také, ale abyste i pochopili, Eh, co z toho budou mít tyto třetí země, jak řekla paní Švic komise. Chtěl bych vědět, zda by mi ona mohla říct si pár podrobností o eh, těch výhodách pro třetí země, jak se díky tomu tam bude snižovat chudoba, zvyšovat se investice. Já osobně tady nevidím žádný přímý vztah. Pane předsedo, dámy a pánové, ale nicméně bych tomu řekl, že takováto směrnice nemůže vlastně potvrdit to, co máme v těchto zemích, to znamená u, urči, eh, eh, eh, určitý odliv dovedností, kvalifikací a také i dochází tedy u nás k odlivu mozku především. To jsou lidé, do kterých jsme hodně investovali, třeba u nás rozpočet na školství eh, to je největší eh, eh, rezortní rozpočet. My se hodně snažíme vzdělávat a lidi, aby měli dovednosti. A, mm, a, takže je třeba, aby případně mm, to bylo prospěšné pro všechny, abychom vyřešili problémy v Evropě, ale zároveň, aby také i mm, to bylo prospěšné i pro ty druhé strany. Pane předsedo, to je to, co jsem chtěl mm, říci. A děkuji za pozvání a chci i poděkovat panu předsedovi Pancerimu, se kterým budu spoluspravodajem naší unie eh, zemí kolem Středozemního moře. Právě budem, budu spolu s pravodajem pro tyto migranty. Děkuji, děkuji, pane Recky. Měli jsme dlouhou diskuzi, slyšeli jsme celou řadu příspěvků a nyní feedback od komise nejprve. Paní Schmidt. Chcete zareagovat na to, co jste slyšela? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že budu tady stručná. Dvě poznámky. Za prvé, k těm statistickým údajům. Eh, my jsme provedli studii dopadu a také i jsme provedli nové šetření u členských států, abychom schromáždili údaje a naše odhady nám ukazují, že je to více než 100 tisíc občanů třetích zemí, eh, kteří pracují jako sezónní pracovníci. Konkrétní příklady, třeba ve Španělsku 2008 to bylo 24 800, ve Švédsku 7 250, v Itálii asi si dobrete představit, že tam jich bylo hodně. A Máme tedy samozřejmě určité statistiky, ale ty máme pouze, pokud je dostaneme od členských států. A, po ně, a pokud jde o ty nezákonné e, pracovníky, tam nedostaneme údaje tak snadno. A asi tam mm, ty objemy budou podhodnoceny ve srovnání s reálnou situací. E, ještě jednou dovolte, abych zareagovala na eh, to, zdali potřebujeme mít směrnici. Já myslím, že je třeba se podívat na migraci eh, globálně a mít k tomu takový systematický přístup. Několikrát jsme slyšeli Tampere, Stockholm, Haag a také i máme pakt o imigraci azylu. A je třeba ukázat, že Evropa není pouze uzavřenou Evropou, která bojuje proti nezákonné migraci, ale také, že umožňuje těm migrantům, které tak potřebujeme, tedy kvalifikovaným třeba, tady již máme směrnici, jak jsem zmínila, ale také, že to umožňujeme těm méně kvalifikovaným, anebo vůbec nekvalifikovaným, že umožňujeme sem vstup. A tady bych chtěla zareagovat na zástupce Magrebu otázka eh, toho, eh, čím přispějou potom doma, v zemi původu. I když jde o méně kvalifikované pracovníky, tak já si myslím, že unik mozku tady asi to není relevantní pro to, o čem jednáme. Tady jde o ty sezónní pracovníky v zemědělství, v cestovním ruchu. já myslím, že oni eh, tady získají určité know-how a praktické zkušenosti, které získají tedy v členských státech a potom to využijí v zemi původu. Já doufám, že i to je přínos. Tato směrnice, jak jsem říkala, dává velký manevrovací prostor členským státům. Na druhé straně, ano, stanovuje dost striktní pravidla, pokud jde o podmínky vstupu na území a pokud jde o práva a všechno to podobné také je třeba se na to podívat eh, z pohledu toho účelu. Je třeba zabránit eh, různým těm nerovným situacím v migračních tocích a jak jsem řekla, jde o skupinu často vykořišťovanou, zneužívanou kategorii osob. A my právě doufáme, že tento návrh učiní krok směrem k lepší ochraně těchto osob. Děkuji. Děkuji belgické předsednictví. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nemám moc co dodat k tomu, co jsme slyšeli a trochu mě to uklidnilo, eh, eh, co jsem tady slyšela, protože ty vaše obavy, které jsem slyšela, v podstatě ty jsem také slyšela i v radě. A myslím si, že jako u každého nástroje, samozřejmě ten první reflex je eh, porovnat si iniciativu komise s eh, národní legislativou a s platnými postupy, praxemi. Ano, určitě já myslím, že v nějaké další etapě eh, po té, co opět zrevidujeme eh, ten návrh, tak vezmeme do úvahy i vaše názory, které jsme tady slyšeli. Určitě je předám dál v radě, tak abychom eh, předložili kompromisní návrh, který by byl přijatelný pro všechny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní náš zpravodaj pan Moraes to schrne a uzavře diskuzi. Thank you, Chairman. I'm very grateful to colleagues. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve vyjádřit poděkování všem kolegům za jejich velice promyšlené komentáře k tomu, eh, k této otázce, která je tak složitá. Ukazuje se, že některé tyto komentáře vlastně upozorňují na očividná fakta. Za prvé, už před 11 lety jsme začali hovořit o tom, že by bylo dobré regularizovat nedovolenou migraci. Ale zatím jsme nic konkrétního neudělali. Ukazuje se tedy, že pokud zde přistoupíme k tomu sektorálnímu přístupu a budeme se snažit ošetřit otázku sezónních pracovníků, tak je jasné, že jste dojde k určité změně. Pan Papa Nikolau, pan Fols a další se na tuto otázku dívají pragmaticky. Ptají se, zda 6 měsíců je dostatek zda ta doba byla stanovená správně. A tím se dostáváme do různých konkrétních podrobností. A je jasné, že tato otázka je politicky citlivá. Chtěl bych zdůraznit, že každá členská země, která hovoří o subsidiaritě, tak na jedné straně vlastně ví, že tento návrh je zapotřebí, za, druhý, za druhé je však také důležité uvědomit si, to, že je potřeba ochra- chránit tyto pracovníky. V každé členské zemi je jiný právní systém, jiný režim. A jak řekl náš eh, kolega, zástupce Magrebu, tak eh, Evropská unie musí přistupovat jednotně, musí mít určité vztahy eh, s těmito třetími zeměmi a třetí země mají zájem o regularizaci migrace, protože je zde problém s nedovolenou migrací. Takže jsou zde ještě eh, mnohé otázky, které třeba dořešit, ale slyšeli jsme, že zde existuje například posouzení dopadu ze strany komise. Slyšeli jsme, že existuje určitá statistika. Já vím, že kolega, který se s tímto, který na to upozornil, tak je zkušený a eh, nedůvěřuje možná příliš těmto posouzením dopadu, ale je však podí, eh, třeba podívat se na to, že už mnoho let se snažíme o tuto regularizaci, je to velice obtížný úkol. Um, ale je důležité, abychom nyní, když máme Lisabonskou smlouvu, abychom se toho úkolu ujeli. Je důležité, aby zde byl takový promyšlený balíček legislativy. Eh, hovořili jste zde také například o sociálním zabezpečení, o tom, že je třeba upravit definice, kdo je to vlastně sezónní pracovník. Takže pokud se pokusíme definovat některé věci, tak také uvidíme, že pro většinu členských států to nakonec bude vlastně dobrým návrhem. A také ještě se omlouvám, že o tom mluvím nyní, ale myslím si, že i zde v Evropském parlamentu to budou určité vlastně vnitřní e, nesrovnalosti nebo určité konflikty. Také jste, jste zde hovořili o tom, že odbory a nevládní organizace e, jsou znepokojené těmito obory, protože, těmito návrhy, protože zde hovoříme o pracovnicích s nízkou kvalifikací nebo o nekvalifikovaných pracovnicích. A právě v období, kdy mají země hospodářské problémy, je důležité brát v úvahu to, jak se cítí občané. Jsou to všechno velice citlivé otázky. Proto jsem rád, že jsem dnes měla příležitost vyslechnout si komentáře kolegů a doufám, že ještě budeme dále pokračovat v této debatě a také mě těší e, zájem Eh, s jakým přistupují vnitrostátní parlamenty k této otázce. Myslím si, že nyní se dostáváme do určité další fáze po přijetí Lisabonu a mm, tu dnešní debatu beru jako určitý odrazový můstek k dalším diskusím. Myslím si, že čím více budou ty diskuse postupovat, tak tím se budou ty obavy rozptilovat, ale stále tam ještě budou některé věci, které budou um, trošku Eh, diskutabilní nebo kontroverzní. Chtěl bych, aby k tomu všechny členské státy přistupovaly s otevřenou myslí. A já vyjadřuji možná ještě větší optimismus, než jsem vyjadřovala v minulosti. Myslím si, že ta, tento, tato legislativa bude obtížná, ale již dnešní debata naznačuje, že existuje určitá cesta vpřed. Děkuji, pane Moraesi. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům této nesmírně zajímavé debaty. Tato diskuse bude nadále pokračovat, protože se jedná o velice významné téma. Nyníž přecházíme k bodu 8, eh, který byl tedy respektive pře, eh, přeložen na zítra, čili podíváme se na bod číslo 9. Velice rád zde vítám paní Čelinka Lichprešet, naši bývalou kolegyni. Vítáme vás opět zde ve našem výboru Libe, jsme rádi, že jste k nám zavítala. Čili nyní se přesouváme k bodu 9. Proběhne společná rozprava. Jedná se tedy o společnou rozpravu, která se týká tří témat o přistoupení lichtenštejnského knížectví. Nyní vás ještě žádám o chvilku pozornosti. Takže všechny eh, ty, kteří ještě chtějí pokračovat. Takže chtěl bych požádat pana Coelho, pana Holmera a pana Van den Kampa, tři zpravodaje, kteří se zabývají tématem, která se týká lichtenštinského knižectví, bych poprosil, aby si přepravili na představení. Poté bude následovat diskuse a nakonec eh, chci ještě říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu usnesení byla stanovena na 6. nebo tedy do 6. prosince. A co se týče operačních odstavců, tak k nim nebudou žádné eh, pozměňovací návrhy přijaty. Nyní tedy ještě žádám naše zpravodaje. Myslím, že pan Busutel asi bude zastupovat paní Moniku Holmajer, takže pane Busutel, dávám vám tímto slovo. Then Mr. Coelho first. Or... Ne, tak pan Coelho nebo pan Van den Kamp. To znamená, dohodněte se možná mezi sebou. Takže pan Coelho jako první. Máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji. Co se týče tedy šengenského prostoru, v obou zprávách je vlastně situace naprosto jednoduchá. Všichni čekáme na to, až Švýcarsko vstoupí do šengenského prostoru. No a v těch zprávách jde i o Lichtensteinsko. Zde mělo několik členských států námitky nebo výhrady v několika otázkách a proto jsme museli čekat poněkud déle. Ty výhrady se ozvaly ze Švýcarska. Ne, pardon, ze Švédska a z Německa. A výhrady se týkaly daní. Lichtensteinsko, Lichtensteinsko je Eh, velmi malý stát, tedy velmi malé území, vnější hranice má s Evropskou unii. Eh, ještě před stolety tam žádné hranice nebyly. Člověk by si mohl myslet, že Liechtensteinsko vstoupí do Evropské unie. Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko, které mají zelené světlo pro vstup do šengenského prostoru. A celý postup může začít. Dojde tedy k přeskumu a potom uvidíme, jestli Lichtenštejnsko splňuje a dodržuje všechna naše kritéria, anebo ne. V zásadě není žádný důvod vycházet z toho, že nesplňuje, ale v každém případě chceme poprosit parlament, aby dnes vyslal pozitivní signál a aby udělil to zelené světlo, jasný signál. Podle mého názoru bychom to měli udělat. Mr. Busutil, Mr. Van de Kamp. Velice děkuji. Nyní pan Van den Kamp, nebo pan, Van den, pan, pan Busutil, takže pan Busutil. Děkuji. E, jak tedy vidíte, tak já nejsem přímo tedy Monika Holmajer, ale já ji se dnes zastupuji budu hovořit o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací tak dále. Paní Holmajer podala, připravuje tuto zprávu, hovoří, hovoří o tom, že bychom to měli přivítat, že bychom to měli odsouhlasit a je to vlastně určitý nezbytný krok vpřed. Paní Holmajer eh, se k tomu staví pozitivně, vítá toto přistoupení. Tato otázka se byla poměrně dlouho otevřená, takže ona podporuje, aby ten protokol byl dokončen. Je to <clears throat> poměrně přirozený krok, který vyplývá ze závěru vyjednávání. A Evropský parlament, který nyní podle Lisabonské smlouvy má také pravomoc podat, eh, vyjádřit souhlas takže eh, ona navrhuje, aby tedy parlament tento souhlas vydal. Já bych tomu pouze, eh, pokud mi dovolíte, dovo, eh, k tomu přidal jednu stručnou osobní poznámku. Myslím si, že je trošku ironické, že hovoříme o tom, zda, zda vlastně, nebo hovoříme o tom, o přistoupení Švýcarska po té, co proběhlo ve Švýcarsku referendum tento víkend. Takže my zde hovoříme o jedné věci, nicméně ta reakce té země je naprosto odlišná, pokud se podíváte na výsledky některých referent, která proběhla ve Švýcarsku. Takže myslím si, že bychom měli vyjádřit určité obavy, které se týkají toho, co se děje ve Švýcarsku, zejména co se týče těch všelidových hlasování. Děkuji. Thank you, Mr. Busutil. We take note. Děkuji, pane Busutile. Bereme na vědomí také váš komentář a dávám slovo panu Van den Kampovi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za udělení slova. Teď si můžete vyslechnout eh, náš nizozemský jazyk. Po mých skvělých dvou předřečnicích bych i já rád dodal několik poznámek. Moje poznámky se týkají návrhu, který zpracovávám já. Země, které jsou zde v návrhu jmenovány, by měly přistoupit přistoupili k šengenskému prostoru a šengenskému AKI. Tím se stávají součástí vnějších hranic a mají k tomu také přispět. Vztah mezi Evropskou unii a těmito zeměmi eh, byl potvrzen touto formou 30. června 2009. Vyjednávání byla uzavřena v březnu 2010. Lisabonská smlouva, jak všichni víte, byla podepsána, vstoupila v platnost 1. 12 2009. Evropský parlament má nyní nyní explicitně vyjádřil svůj souhlas s celým postupem. Já eh, jsem pro, abychom s těmi návrhy souhlasili, jsem proto, aby tyto země eh, obohatily vnější hranice a aby byly součástí šengenského prostoru. Samozřejmě souhlasím i s tím, co řekl můj předřečník a mám jisté obavy eh, týkající se toho referenda ve Švýcarsku. Debate. We open some... Velice děkuji a nyní již zahajuji rozpravu paní Keller první na řadě. Děkuji. Mě by pouze zajímalo, zda má někdo názor na to, jaký bude mít toto referendum Eh, dopad na další chování Švýcarska v rámci Dublinu, protože pokud bylo vlastně Švýcarsko tím prvním místem vstupu, tak jak to bude potom vlastně s odesíláním osob, eh, také by mě zajímalo, jak, je, jak to bude vlastně s klasifikací cizích státních příslušníků. Myslím si, že to, tato situace může trošku eh, zhoršit tu situaci nebo zpomalit tu situaci. Hmm, takže jak to bude třeba s přístupem k azylu, jak to bude se, za, za, se zásadou nenavracení, zajímalo by mě, zda někdo se k tomu může vyjádřit. Děkuji, nyní pan Eziu. de Děkuji, pane předsedo, já jako stínový zpravodaj za skupinu sociálních demokratů bych chtěla říci, že my podporujeme návrh eh, nebo pozici zpravodaje a myslíme si, že pozitivní reakce na tuto zprávu je tou jedinou přirozenou reakcí. Děkuji, říká předseda. Myslím si, že už se nikdo další do diskuse nehlásí, takže poprosím zástupce komise, pokud se chce ujmout slova. Nechce. Dobře, ani belgické předsednictví se nechce k tomu vyjádřit. Takže paní Keller ještě jednou. Ehm, možná by komise nebo eh, rada mohla odpovědět na tu moji otázku, zda tedy, jak, jak to bude s dopadem toho referenda, které proběhlo ve Švýcarsku. The commission would like to reply right on the spot. Komise hned teď zareagovat eh, na místě samém nebo eh, si vyhradit právo odpovědět později. Ano, a chcete e, tedy odpovědět písemně, paní Kellerové? Ano, pane předsedo, ano. Odpovíme tak písemně. Děkuji. Ne, žádné další poznámky. Takže tím je to vyřízeno. Možná jeden ze zpravodajů. Ano, ne. Dobře, takže dohodli jsme se, že tedy po e, prezentaci návrhu doporučení, že Eh, si stanovíme eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a je to 6.12. 6.12. v poledne do 12 hodin. To je lhůta pro pozměňovací návrhy k eh, návrhu legislativního usnesení. Dohodnuto, děkuji. Tím jsme dnes skončili a budeme pokračovat zítra v 9. Děkuji.